Přichází předseda. We didn't shake our probably it was not seen. Kolegové, dobré odpoledne. Zaujměte prosím místa. Začneme za minutu. Please feel... Udělejte si pohodlí, zaujměte místa.